Good afternoon, colleagues. Uh, um, let me start the next Dobré odpoledne, vážení kolegové. Pustíme se do dalšího bodu dnešního pořadu jednání výboru AFED, což je výměna názoru s ministrem zahraničních věcí Republiky Paraguay, který eh, nyní předsedá Mercosuru. Eh, chtěl bych ho zde srdečně přivítat. Eh, dobrý den. Vítám zde tedy eh, pana ministra Antonia Rivase, který je tu dnes s námi a by zastupoval Mercosur, jak jsem již říkal. To je blok čtyř zemí, Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Eh, Pane ministře, teď je eh, skvělý okamžik na to, abyste vystoupil v našem výboru, protože vztahy mezi Evropskou unii a Mercosurem jsou vysoko na žebříčku priorit v dnešní době. 28. června 2019 po 20 letech vyjednávání Evropská unie a Mercosur dospěli k dohodě o obchodním pilíři, který má být částí širší asociační dohody, která obsahuje politický dialog a spolupráci. Tato tato dohoda momentálně prochází právní revizí, než bude přeložena a poté zaslána Evropskému parlamentu k ratifikaci. Dohoda mezi EU a Mercosurem by mohla mít historický význam pro oba tyto regiony, a to nejenom ekonomický, ale také politický. Jestliže bude ratifikována, pak vytvoří největší zónu volného obchodu kterou kdy Evropská unie vytvořila a která by čítala populaci přes 780 milionů lidí. A tím by se dále konzolidovaly úzké politické, ekonomické a kulturní vazby mezi oběma regiony. Společně s Mercosurem jsme ochotní zachovat globální řád založený na pravidlech v době, kdy někteří eh, největší aktéři se od multilateralismu odvracejí. Jsme pevně odhodláni podporovat mezinárodní spolupráci v otázkách, jako jsou klimatické změny, obchod a mezinárodní bezpečnost. Nicméně eh, panují určité obavy z dopadů této dohody na udržitelný rozvoj, klimatické změny a lidská práva a tyto obavy je potřeba eh, odstranit. Samozřejmě si vás velice rádi poslechneme, pane ministře, a vyslechneme vaše názory na stav eh, vztahu mezi EU a Mercosurem, ale ještě předtím dám slovo Nikolovi Dantimu, který je prvním místopředsedou delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Mercosurem. Takže prosím, máte dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, a vítejte, pane ministře. Děkuji moc krát, že jste mezi nás dnes přišel. Naposledy eh, jsme se viděli eh, během eh, předchozích jednání a už po řadu let Evropská unie spolupracuje s Paraguají Poskytli jsme podporu při volbách v roce 2013 a 2018 a e, v nejbližších týdnech a měsících e, Paraguay a jeho parlament doufáme, že nás podpoří v několika tématech, které jsme eh, zdůraznili ve zprávě po roce 2018. Eh, těch projektů mezi EU a Paraguajem je eh, hodně a já bych chtěl poděkovat Evropské komisi za její práci a za to, jak se věnuje vztahům s Paraguajem. Jde o strategickou dohodu, ke které jsme dospěli po 20 letech a současná vláda i předchozí vláda dohodu s Evropskou unii velmi podporovali. Je to strategická dohoda nejenom z obchodního pohledu, o tom bude hovořit detailněji kolega, ale jde o dohodu o třech pilířích. Ty další dva pilíře jsou spolupráce a politický dialog. To je nesmírně důležité pro stabilizaci našich vzájemných vztahů. Nejde pouze o vztahy ekonomické, ty vztahy mezi námi jsou historické a politické a se strategickým prospěchem na obou stranách. Myslím si, že eh, je třeba zdůraznit priority eh, nové dohody. Pan předseda už říkal, že mezi ně patří udržitelný rozvoj, klimatická změna a lidská práva. To jsou témata, na kterých musíme pracovat. A v následujících měsících bude text revidován a přeložen a pak nás bude čekat několik let, během kterých budou pokračovat diskuze v parlamentu i v národních parlamentech. Je velice důležité doprovodit tyto aktivity některými konkrétními referenčními body. Domníváme se, že je třeba rozvinout regionální spolupráci napříč Mercosurem a napříč společnostmi těchto čtyř zemí. A doufáme, že se k těmto čtyřem zemím přidá Venezuela, eh, která je momentálně od dohody odstavená. Doufáme tedy, že tímto způsobem posílíme regionální spolupráci a historické, ekonomické a politické vazby, které existují mezi Evropskou unii a čtyřmi zeměmi Mercosuru. Je to jediná oblast, se kterou Evropská unie ještě nemá obchodní dohodu v Latinské Americe. Máme dohodu s Chile, eh, Bolívií, Ekvádorem a Peru, což jsou země jaksi po okrajích Mercosuru a proto bych eh, vám chtěl popřát plodnou návštěvu v Bruselu, plnou produktivních výměn názorů a doufám, že budeme spolupracovat i nadále a že Paraguay bude hnacím motorem našeho úsilí a bude motivovat i ostatní země k tomu, aby pracovali dále na těchto tématech. Děkuji, pane Danty, a nyní dávám slovo panu Rivasovi, aby nám prezentoval své stanovisko k této dohodě. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Vážené poslankyně a poslanci, pro mě je ctí, jakožto minister zahraničních věcí v Paraguaji, být předsedou Mercosuru momentálně a moci zde promluvit před vámi a hovořit o uzavření dohody mezi Evropskou unii a Mercosurem. Jak už říkal pan předseda, je, je, je pravda, že je pravda, co říkal, byla to vlastně část mé prezentace, prezentace. Eh, já mu za to děkuji. Eh, šlo o dohodu, která eh, dospěla k závěru po 20 letech. Bylo to 20 let, kdy probíhaly velice obšírné diskuze, někdy nepříliš intenzivně, ale důležité je, a to bych chtěl zdůraznit, že Dohoda eh, Mercosuru s Evropskou unii je vítězstvím multilateralismu nad protekcionismem. Jde o dohodu, která Eh, odkazuje na vzájemné porozumění mezi dvěma regionálními bloky, které toho mají tolik společného. Eh, respekt k lidským právům, demokracii, k právnímu státu, ke svobodě projevu, eh, máme společnou kulturu. To je mnoho aspektů, které nás k sobě připodobňují, které mají oba bloky společného a e, často je pro nás velice těžké vysvětlovat občanům, e, proč e, už dávno neexistuje dohoda mezi Evropskou unii a Mercosurem, jestliže máme tolik společných bodů. 60% zahraničních investic do Mercosuru pochází z Evropské unie, což je důkazem toho, že síť evropského biznisu sahá do Mercosuru a je to situace, ve které je vidět, že tato dohoda přinese oběma blokům velice pozitivní pří, přínos. Půjde o situaci win-win. Evropská unie tak získá výhodu, protože mnoho výrobků a služeb bude moci mít odbyt a pro podniky tak budou získávat, budou navyšovat zisky. A pro Mercosur je to důležitá dohoda, protože Paraguay ani ostatní země nemají odhodu s Evropskou unii a toto nám umožní vytvořit nutné základy k tomu, aby fungovaly ekonomicko-obchodní vztahy právě tak jako spolupráce a politické vztahy. Takže tady z tohoto pohledu vidíme toto, tento vztah jako velice prospěšný, který povede k silnější obchodní výměně. Ten objem je asi 88 miliard euro ročně. Eh, bude, vstoupit, eh, nebo bude vstupovat v platnost mnoho pravidel, které nám umožní eh, nastolit jaksi obchod, který bude klidnější na jedné straně a na druhé straně budeme těchto pravidel moci využívat v mnoha oblastech, jako je oblast životního prostředí, oblast pracovního práva a další, které poplynou ze vzájemných vztahů mezi oběma bloky. Eh, potom také eh, je třeba zmínit sektor služeb, eh, který také vlastně pokrývá 40 miliard euro, takový je jeho objem. A pak je také potřeba mít na paměti, jakou důležitost má Evropská unie jako investor v našem regionu. Například v Paraguaji je Evropská unie jakožto blok prvním největším investorem, takže z toho také je vidět, jaký rozvoj poplyne z dohody mezi Mercosurem a EU. V tomto smyslu je také třeba eh, konstatovat, že ta pravidla, která eh, budou platit mezi oběma bloky, bloky. Z nich eh, bych chtěl zdůraznit, že je důležité mít dohodu eh, s pravidly eh, a ta nám umožní rozvoj v mnoha horizontálních oblastech pro celý region. A ti Evropané, kteří se před mnoho lety eh, rozhodli investovat do oblasti Mercosuru, eh, naleznou v této dohodě mechanismus, který eh, umožní exportovat do svých zemí původu, do Evropské unie. Takže ty vztahy budou hladší a plynulejší na obou stranách a budou moci být organizovanější. Eh, takže ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že Mercosur se velice snažil o eh, vytvoření oblastí spolupráce a o eh, vytváření příležitostí k obchodní dohodě. A tento pohyb mezi Evropskou unii a Mercosurem, tak jak to říkal pan poslanec Danty, tak tady je vidět, že, nebo říkal správně, že Mercosur je jediný blok z celého latinskoamerického kontinentu, který eh, neměl dohodu s Evropskou unii. Ono je to vlastně nutnost. Eh, práce na této dohodě začaly před 20 lety a ta vyjednávání eh, v době, kdy byl založen Mercosur v roce 1991, tak první, co udělali ministři Mercosuru, bylo, že přijeli do Bruselu, aby spolupracovali, aby, aby pracovali s Evropskou komisí a s ministry Evropské unie. Tehdy to byli ministři ještě 12 zemí, eh, protože se snažili vytvořit Mercosur podle obrazu eh, Evropské unie. Už tehdy tedy byly položeny základy eh, technické spolupráce a spolupráce v oblasti zemědělství a byly přebrány technické normy a v roce 95 eh, už byl zorganizován první politický konvent mezi oběma bloky. V roce 99 začala vyjednávání a tady je důležité zdůraznit, že tento rozvoj, toto porozumění, eh, o které usiluje Mercosur i Evropská unie, eh, tak eh, to už opakuji, to je obrovský triumf multilateralismu nad protekcionismem. Vidíme tu také příležitosti, které se naskýtají eh, Mercosuru, aby eh, uzavřel obchodní dohody s dalšími regiony. Máme to například eh, EFTA, což bude patrně brzy podepsáno mezi oběma stranami. A dnes také nastávají důležité pokroky v dohodě s Kanadou, s Koreou a také se Singapurem. Takže tohle vše otvírá takový takový horizontální eh, základ eh, pro Mercosur a pro jeho externí zaměření. Eh, tady je třeba mít na paměti následující. Kromě toho, že jde o dohodu mezi vládami a Evropskou komisí, je to také dohoda, která se bude vztahovat na mnohé situace. Půjde o mezistátní dohodu, která umožní také posílit politické struktury Mercosuru, pokud jde o demokracii, o lidská práva, o ochranu životního prostředí. Eh, já teď zmíním pouze případ eh, Paraguaje. Eh, náš prezident Mario Abdo byl první, který zaujal stanovisko a vytvořil Ministerstvo životního prostředí a rozvoje s cílem nastavit nutné mechanismy pro eh, politiku příznivou k životnímu prostředí a pro boj eh, s, s klimatickými změnami v Paraguaji. Eh, Paraguaj je země, která skoro vůbec neznečišťuje životní prostředí. Emise CO2 prakticky neexistují a my tedy děláme to, že přispíváme k dekontaminaci těch regionů, které kontaminují, které znečišťují. Dnes tedy eh, eh, získáváme výdělek za tuto činnost. Působíme prostřednictvím zeleného fondu, ze kterého lze obdržet eh, finance na zlepšení podmínek životního prostředí. Já nechci hovořit příliš dlouho, předpokládám, že budou otázky, takže vám moc krát děkuji za tuto příležitost. A myslím si, že tato dohoda na úrovni politické, ekonomické a sociální pouze přinese výhody a samé výhody oběma regionům. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Za okamžik jistě budete mít možnost zareagovat na dotazy poslanců, protože již teď jsem se zapsal žádosti o slovo. Nejprve pan Kaněs, který který je zpravodajem pro Mercosur. Poprosím o jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče, děkuji za to, že jste se dnes dostavil na slyšení v našem výboru. Chtěl bych se vás zeptat, protože jsem se zamýšlel nad tím, jak je jste se zamýšlel nad tím, jak je důležitá tato dohoda, že třeba konsolidovat pokroky v oblasti životního prostředí, ekonomiky, sociální oblasti, kterých se podařilo dosáhnout eh, v Paraguaji eh, což je vynikající eh, úspěch. Je potřeba si připomenout tyto pokroky, ke kterým v Paraguaji došlo. A chci připomenout také Eh, to, že jste jako, jako země vždy podporovali dohodu eh, s EU v rámci Mercosuru. Chci se tedy zeptat, eh, Teď, když se chystá podpis a ratifikace této dohody, doufejme v příštích měsících, tak přesto můžeme očekávat určité obtíže, určité mm, překážky a tak bych se chtěl jako zpravodaj k této dohodě eh, zeptat, eh, zda byste nám nemohli vysvětlit, jaké jsou výhody, které vidíte mm, eh, pro občany vyplývající z této dohody. Teď nemyslím jenom čísla, pokud je o export a tak dále, ale pro paraguajské občany, jaký význam tam vidíte pro Mercosur jako takový, Čemu si myslíte, že může pomoci tato ta dohoda, pokud jde o zlepšování podmínek, eh, ať už jde o životní prostředí nebo životní úroveň obecně v Mercosuru a nebo ve vaší eh, zemi eh, v tomto měnícím se prostředí, kde naše regiony mají přátelské vztahy. Za EPP nyní pan Mian Mon, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat, pane ministře, za vaše slova, za Mercosur. Já jsem nesmírně potěšen, že nakonec se ukončila po 20 letech vyjednávání a že před sebou máme tedy dohodu, která se dotkne skoro 800 milionů občanů. Bude to dohoda s obrovským dosahem, která je nesmírně důležitá pro naše trhy. Nicméně jsou tady určité obtíže, Jinak si myslím, že ta dohoda je nesmírně pozitivní, eh, historicky významná a já jsem velice rád, že vyjednávání byla ukončena. Z politického hlediska, mm, o kterém tady hovoříme, to jsou především tedy zahraniční věci v našem výboru, tak si myslím, že ta dohoda je spravedlivá, velice vhodná. Já, pokud jde o vztahy mezi EU, a Latinskou Amerikou vždy vnímám oba dva um, regiony jako regiony, které jsou založeny na přátelských vztazích, eh, stejných křesťanských eh, hodnotách, eh, zastávající multilateralismus, celosvětový řád i v obchodu založený na pravidlech a tak dále. Kromě toho si myslím, že čelíme stejným výzvám a to velice podobným způsobem, například pokud jde o klimatické změny. A nejde tady jenom o témata ekonomická a obchodní, ale jde i o e, posílení dalších vazeb přirozených spojenců. A já chci při této příležitosti e, říci, že v Evropském parlamentu asi budou ještě nějaké mm, překážky, ale přesto vnímám tu situaci pozitivně. Můžete nám říci, jak vnímáte z hlediska Mercosuru politické změny, které probíhají například v Argentině, jak vidíte podporu pro tuto dohodu ze strany eh, nových eh, vlád, které se v regionu ujaly funkce. Děkuji. Nyní paní Arena z SAD. Merci beaucoup. Merci. Eh. Děkuji. Děkuji za prezentaci. A já připouštím, že když se podívám na Paraguay, Uruguay v kontextu Mercosuru, lze konstatovat, že by mohlo dojít k dohodě, jako jsou tyto země. Když se podíváme v celkově, tak Paraguay 400 tisíc eh, kilometrů čtverečních a 4 miliony, eh, a 4 eh, miliony obyvatel, a pak tu máme 3 miliony obyvatel a Brazílie a Argentina to jsou daleko větší země. A když uh, klademe nějaké otázky, tak je to spíš v kontextu Brazílie a Argentíny. Já jsem sama z malé země, Belgie, 10 milionů obyvatel, která včera zaujala velmi jasnou pozici proti dohodě uh, o uh, Mercosuru. Říkají, že ve stávající situaci to nemůžeme připustit v Evropském eh, parlamentu. Taková malá země, která má tak radikální pozici, takže jsme všichni z malých zemí našeho regionu, je dobré, že k tomu můžeme něco doplnit. K Mercosuru první otázka. Zemědělství. Dnes zemědělství v Evropské unii je zemědělství, které v problémech. Zlepší Mercosur zemědělské podmínky v Evropě? To je otázka. Pak z hlediska lidských práv třeba Brazílie, tak tam jde o práva na e, zemi a pozemky, zejména domorodé populace. Zlepší Mercosur tuto situaci a pak z hlediska e, životního prostředí země, která se neúčastní pařížské dohoda, dohody, může e, si a zaslouží si Eh, dohodu s Evropskou unii, přitom aniž bude respektovat klimatické dohody, čili Brazílie, které se týkají nás všech. Tohle jsou určité pochybnosti kolem této dohody. Děkuji. Dále se o slovo žádá paní Anna Karaciny, prosím. Děkuji, vítejte, pane Rivasi. Jsem velice ráda, že tady dnes probíhá tato diskuze a že vám můžeme sdělit postoj Evropského parlamentu a dozvědět se postoj vás. Já teď přejdu do angličtiny, protože eh, španělštině mi to přeci jenom nejde tak dobře. Asi se všichni shodneme, že blížší spolupráce mezi zeměmi Mercosuru a EU je cena a když se podíváme na dohodu o spolupráci, na tu politickou dohodu s Mercosurem, tak eh, to je věc nesmírně důležitá. Všechny ty diskuze o obchodní práci, eh, o té obchodní části znamenají, že často odhlížíme od eh, dalších oblastí. Tak ta obchodní eh, část dohody je trochu komplikovanější samozřejmě a já si dovolím schrnout diskuzi, která proběhla na plenárním zasedání krátce před Vánoci. Eh, tady v parlamentu my jsme to jako zelení iniciovali a položili jsme otázku, zda dohoda o Mercosuru je kompatibilní s tou takzvanou zelenou dohodou Green Deal, o které možná víte, je to veliký nový projekt pro příštích pět let zde v Evropské unii, kde chceme, abychom byli kompatibilnější jako ekonomika s environmentálními požadavky a jako zelení, ale i další kolegové. Máme pochyby o tom, zda tato obchodní dohoda skutečně je s zelenou dohodou kompatibilní. Když se podíváte například o vývoz v zemědělství, ten poroste. A to nepochybně povede k větším emisím CO2, ale kromě toho nás také znepokojuje nezávaznost standardů v oblasti lidských práv, zejména když se podíváme na situaci v Brazílii, jak řekla kolegyně eh, ze socialistů. Takže je tady celá řada problémů, které vidíme na naší straně a když mluvím s kolegy z Mercosuru, tak i tam jsou obavy například ze ztráty pracovních míst, eh, zejména na straně malých eh, farmářů, pokud jde o mléko, mléčný sektor, sušené mléko nebo hovězí maso proč eh, je potřeba přesouvat eh, výrobky z hovězího masa a mléčné výrobky eh, přes celou země kouly. Tak paní kolegyně, kdybyste mohla už uzavřít své vystoupení, aby měli i ostatní kolegové čas vystoupit. Ano, pane předsedo, už jenom poslední věc na závěr. Myslím si, že je velice důležité říci, že tady nechybí pravidla. Pravidla už máme, máme pravidla VTO, podle nichž v tuto chvíli obchodujeme a takže je přeháněním říci, že nám pro obchod eh, pravidla chybějí. Děkuji. Nyní paní Vela Dobré odpoledne, eh, děkuji za to, že jste se dnes eh, dostavil a děkuji za vaše vystoupení. Dohoda EU s Mercosurem je vlastně poslední dohoda, která se s takovýmto velkým blokem uzavírá, protože Máme už podobnou dohodu s jinými eh, regiony, ovšem eh, nejsem si tak eh, jistá, že to je prostřednictvím takovéto obchodní dohody, kdy bychom, kdy máme docílit nějakých podstatných výhod. My vidíme poměrně dramatickou situaci v našem zemědělství, v oblasti venkova, nebo pokud jde o klimatické změny a do toho vstupují obchodní dohody, které nám umožňují dovážet jablka z tisíce kilometrů vzdálených eh, oblastí přes celou planetu a eh, přičemž eh, se nám hroutí vlastní primární sektor. Tak si nejsem jistá, jestli jsou tady reálné výhody, kterou sebou eh, tato dohoda přináší, zda to není na úkor udržitelnosti s velkými obavami tedy vnímáme dopady, které by mohla tato dohoda mít na náš primární sektor, na zemědělství, na chov eh, dobytka a tak dále. Ještě bych se chtěla konkrétně zeptat na jednu věc. Zdá se, že Argentína by chtěla zrealizovat eh, nebo zrealizovala eh, studii o dopadu této dohody na vlastní ekonomiku. Nevím, jestli to udělali i další země Mercosuru a zda se budou tyto studie zveřejňovat. Děkuji. A poslední otázka paní González, socialisté, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane Rivase. Děkuji za to, že jste dnes dorazil. Když hovoříme o dohodě o přidružení, s Mercosurem. Chtěla bych zdůraznit, že bychom měli hovořit o dohodě o přidružení, která je mnohem širší, než je dohoda obchodní, protože obsahuje i kapitoly o politickém dialogu, což jsou věci, které jsou důležité například pro nás, protože si myslím, že bychom měli mluvit i o jiných věcech, než jsou tuny, masa a obilí. Je potřeba zahrnout i tyto eh, oblasti a posílit je v rámci naší spolupráce, ať už jde o ochranu mm, práv pracovníků nebo ochranu životního prostředí. Takže naprosto souhlasím s vaším postojem, eh, který zastává například Paraguay, ale i další země eh, členy, členy Mercosuru že jsou tady i další eh, velice důležité oblasti, jako například životní prostředí. Myslím si, že je velice důležité, abychom hlasovali o této dohodě, ale není potřeba nic uspěchávat po 20 letech vyjednávání, takže pokud bude potřeba ještě čas, je potřeba si ho dát, abychom mohli dohloubky diskutovat o tom, jaké kapitoly by tam měly být, pokud jde o eh, rozvoj obou dvou regionů na světě, v nich žije skoro 800 milionů eh, obyvatel. Tak například eh, já jsem se zúčastnila včera v Evropském parlamentu setkání s zemědělstvím zemědělci z jižních eh, zemí, kteří se věnují chovu dobytka v Evropě a Ti samozřejmě dovážejí například kukuřici ze zemí Mercosuru, takže si skutečně myslím, že tady celá řada společných témat eh, a budu ráda, když parlamentu všechna tato témata společně probereme nám určitě jde o to spolupracovat s Mercosurem, ale i tak, abychom přitom chránili práva pracovníků, chránili životní prostředí a tak dále. Pan předseda přerušuje řečnici. Slyšel jste otázky, teď máte ten těžký úkol za pět minut odpovědět. muchísimas gracias. Bueno, Děkuji vám eh, moc krát. Já se pokusím eh, všechny ty otázky obecně schrnout. Eh, ano, pro Paraguay je nesmírně důležité, eh, nesmírně důležitá tato skutečnost, protože od roku 89 započal Paraguay s demokratizačním procesem a tehdy se otevřel světem, světu a svět se otevřel Paraguay. A eh, jeden z prvních kroků bylo vyjednání dohody o spolupráci s Evropskou unii. To byla bilaterální dohoda, která přinesla Paraguaji mnoho výhod. Jednak z, z hlediska demokracie a jednak z hlediska spolupráce na rozvoji. A především, eh, jak si toto eh, tato, tato, Paraguay se takto vždycky obracel na Evropskou unii, která byla zásadním faktorem ve většině voleb, které v Paraguaji proběhly eh, od té doby. Eh, volební pozorovatelé z Evropské unie byli přítomní, eh, za což děkujeme a také se domníváme, že u příštích voleb také chceme, aby byla zachována kontinuita, aby byla vyslána pozorovací mise. Dohoda mezi Evropskou unii a Mercosurem usnadní mnoho kroků nejen na podnikatelské úrovni, ale také na eh, politické úrovni. Je třeba si uvědomit, že tato dohoda má velice důležitý politický obsah a že nám poskytne také možnost eh, postavit se vnějším hrozbám, eh, kterým nečelí jenom Evropa, ale kterým čelíme i my v našem regionu. A je důležité, abychom mohli spolupracovat ve všech oblastech, jak v obraně, tak v bezpečnosti a tak jak ve, ve všem, jak, co existuje v multilateralismu a aby šlo o společnou práci a abychom se vyhnuli vnějším hrozbám nebo výzvám, které existují v současném světě. Argentina má eh, novou vládu, o tom už byla řeč a já se domnívám, že budeme koordinovaně spolupracovat na úrovni Mercosuru. Eh, je to eh, situace, kterou budeme řešit s Argentinou a s ostatními dvěma státy, s Uruguayí, kde nastupuje nová vláda 1. března a také s Brazílií. Tato dohoda bude mít pozitivní dopad nejenom na Mercosur a jeho státy, ale také i na, tedy nejenom na Paraguay, ale na celý Mercosur. Je potřeba si také uvědomit, že bude dohodu ratifikovat každý stát Mercosuru a bude potom ji moci už uplatňovat bilaterálně. Pokud jde o zemědělství, je potřeba si uvědomit skutečnost, že státy Mercosuru historicky exportovali do Evropské unie a to při dodržování všech pravidel a všech požadavků, které si kladla Evropská unie. A tohle je důležité, protože tato dohoda uh, umožní uchovat uh, tento systém exportu, ale zároveň eh, se rozšíří obchod mezi oběma regiony. A toto je nesmírně důležité. My jsme v regionu, který dodržuje lidská práva, a už se vyskytly eh, případy k u eh, jeho amerického soudu pro lidská práva, takže každý stát musí analyzovat eh, své zákony a předpisy z hlediska eh, ochrany a podpory lidských práv. Právě tak v otázce domorodého obyvatelstva, tam byl také případ v Paraguaji. My jsme uzavřeli mnoho dohod o ochraně domorodého obyvatelstva a některé z těch případů se ocitly u americké. Evropského soudu pro lidská práva, takže tomu věnujeme eh, potřebnou pozornost. Eh, v oblasti životního prostředí eh, koordinujeme úsilí na úrovni Mercosuru a věnujeme se ochraně životního prostředí. Je důležité si uvědomit, že například pokud jde o produkci elektrické energie, tak to je energie naprosto čistá a obnovitelná, která se vyrábí hydroelektrárnami v našem regionu. Záleží nám na uchování lesů. E, Paraguay e, působí v rámci FAO a e, uzavřel dohodu o znovu zalesňování a ochraně lesů, která obsahuje také závazek eliminovat chudobu, kterou je postiženo 17 tisíc rodin v Paraguaji, takže jde o eh, významný závazek. Takže eh, vidím, že už mi vypršel čas, takže já děkuji za otázky. Děkuji vám, pane ministře, a já se omlouvám, že musím tak přísně dohlížet na čas, ale máme velice nabitý program. Omlouvám se také kolegům, že jsem je musel několikrát přerušit. Nicméně eh, takový eh, časový rozvrh máme pro dnešní schůzi. Eh, pane ministře, ještě bude mnoho příležitostí v nejbližších měsících a možná i letech na to, abychom diskutovali o této dohodě. Nejde o první ani poslední naše setkání jednání a eh, já se rozhodně domnívám, že tato dohoda nás ještě bude zaměstnávat i v nejbližší budoucnosti. Děkuji tedy moc krát, že jste mezi nás přišel a bylo nám potěšením. Eh, Děkuji moc krát. A zavazuji se, že znovu přijedu do Bruselu. Pro mě je to čest a v červnu přijede prezident naší republiky na oficiální návštěvu Evropské unie a přijede i do Evropského parlamentu. A nyní předávám žezlo předsednické kolegovi McAllisterovi.